1 je tato žádost předána právnímu výboru. Na zasedání 9. září 2013 jsem vám sdělil, že paní Gabriele Albertini jako bývalá poslankyně žádá ochranu eh, dle parlamentní imunity. Tak to bylo předáno také právnímu výboru. Správní výbor na svém zasedání 14. října 2013 a 5. listopadu 2013 a také 10. února 2014 eh, o tomto diskutoval. a Na základě dopisu ze 11. únoru mi bylo doporučeno, aby eh, tento postup eh, pana Albertiny nebyl znovu zahajován je k tomu také rozhodnutí parlamentu a bylo rozhodnuto, že imunita eh, pana Albertiniho nebude chráněna. Pokud není námitek, eh, sdělím panu Albertinimu eh, toto rozhodnutí na základě pravidla 7.